Srdečně vás vítám, dámy a pánové, a jsem velice rád, že můžeme přistoupit k dalšímu bodu jednání a tím je otázka k ústnímu zodpovězení o trestu smrti. A nyní prosím, aby si hlas vzala naše zpravodajka, paní poslankyně Elena Valenciano. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. E, příštího dne 10. října se připomíná 13. světový den za zrušení trestu smrti a to je dobrá příležitost, aby Evropská unie potvrdila svou vedoucí roli v úsilí o zrušení trestu smrti a zavedení moratoria na jeho uplatňování. E, v jakém bodě se nacházíme? Máme dobré zprávy, ale málo dobrých zpráv a podstatně více horších zpráv. Já začnu těmi horšími. 58 eh, zemí světa stále ještě mají zaveden trest smrti. 22 eh, z nich organizovalo popravy v roce 2014. Některé státy aplikují trest smrti na, celo, eh, na vysokou míru odsouzených osob. Eh, informace jsou těžko získatelné, protože jsou státy, které neposkytují údaje o svých popravách. To je případ Číny a Větnamu. Eh, významné státy, vždy to jsou prakticky partneři Evropské unie, skrývají informace, které vyžadujeme a musíme je pádně vyžadovat i nadále, protože nedostatek údajů o Číně potom naruší veškerou statistiku, kterou potřebujeme, abychom mohli dělat opravdové uplatňování, uskutečňování trestu smrti ve světě. Má můj první závěr. Evropská unie musí žádat na zemích, s nimiž má významné vztahy, obdržení jasných údajů, statistických údajů, ke kterým dochází v oblasti poprav. Popravy v té části světa, z níž údaje máme, se snížily v roce 2014 o 20% v, souvisle, v srovnání s roku 2013. Popravy v těch státech, od kterých máme údaje. Ovšem některé konkrétní země nejenom snižují počet poprav, ale některé zase zvyšují počet poprav za stejné období. Co se týče výpra- eh, Hvěta na předním místě stojí Irán který v roce 2013 provedl nejvíce poprav a za ním hned Saudská Arábie. Náš tak vážený spojenec, spojené státy americké jsou také velice nahoře na přední místo 35 v ro- poprav v roce 2014. Z těch 67 popravených osobích 70% bylo pouze ze tří zemí. Irák, Irán a Saudská Arábie. Spojené státy americké, Indonésie, Japonsko, Malajzie a Pakistan popravili v roce 2014 osoby s handicapem mentálním, fyzickým i intelektuálním handicapem. Druhá část mého příspěvku, tu bych ráda věnovala tomu, čemu říkáme chodba, světová chodba smrti to jsou tedy osoby, které již byly odsouzeny a čekají na popravu. V roce 2014 se odsoudilo k smrti o 30 více osob než v roce 2013. A e, chodba smrti se tudíž nesnižuje, ale zvyšuje. Uvědome si, že reálná data jsou daleko horší. Když Egypt e, Eh, Pakistán 269, Bangladeš 142, ty jsou na nejvyšších příčkách. Egypt a Nigérie registrují enormní navýšení, co se týče odsouzení k smrti. Spojené státy ovšem drží také horní příčku. 72 odsouzení trestu smrti v roce 2014. Více než 19 tisíc lidí ve světě bylo odsouzeno k trestu smrti a z nich 8 eh, eh, tisíc a něco v Pakistánu. Jak víte, že je to v rozporu s tím, k čemu se tento stát zavázal. Eh, zaobíval se tím podvýbor eh, a my chceme vědět, jaké kroky Evropská unie přijala proto, aby se ve dvoustranných vztahích se zeměmi, které dosud nezrušily trest smrti, změnila zahraniční politika. Osobně bych ráda věděla, eh, až kam jsme schopni jít a nevydávat v šanci pověst evropských institucí budeme ochotni vzdát se určitých dohod s určitými státy, abychom je nutili k tomu, aby zrušili trest smrti, budeme k tomu ochotni. Země se liší jedna druhé a bude velice obtížné dospět s nimi k dohodám, ale někteří se velice podobují, podobají, promiňte například Spojené státy americké. Myslím si, že máme legitimitu a můžeme si dovolit k té obtížnosti vyjednávání T-typu přidat ještě moratorium a odsouzení a pardon, zrušení trestu smrti. Protože trest smrti to je barbarství a Evropská unie zatím se stává komplicem v tomto barbarství i ve svých vztazích s třetími státy. Děkuji mnohokrát za vaši trpělivost. Eh, excuse me. Uh, eh, madam, do you accept blue card from Mr. Kornik? Akceptujete modrou kartu od pana Nike? Od koho? Pan Korvin Mikke. Eh, francamente, creo que es mejor que... Tedy, srdečně. Myslím si, že je lepší, když budeme pokračovat v naší diskutě, diskusi. Děkuji vám. Děkuji za tuto upřímnou odpověď. Jménem Evropské rady ministrů Nikola Schmidt. Prosím, pane ministře. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za tuto velice důležitou, klíčovou otázku protože zrušení trestu smrti je jednou z eh, klíčových evropských hodnot. Žádný stát by neměl mít právo rozhodovat o životě a smrti svých občanů. My věříme, že spravedlivý a nutný trest nesmí nikdy vyloučit e, dimenzi naděje a e, Eh, naděje na eh, rehabilitaci. Toto řekl papež František nedávno v americkém kongresu. Od roku 83 ne trestu smrti je součástí aký komunitér. Je to součástí toho, kdo, jsme, kdo, kdo jsme. A proto je mi ctí oslovit toto plénum jenom několik dnů Eh, od 10. října, což je den eh, světa a Evropy, den proti trestu smrti. To eh, konec trestu smrti stojí za to, abychom o to bojovali. Nezapomeňme na vlastní historii. Ještě v 70. letech probíhaly popravy v západní Evropě a vzpomínám si, že v jedné z velkých zemí socialistický prezident zrušil trest smrti v roce 82. Za železnou oponou probíhaly až do konce 80. let. Ale nyní je Evropská, v Evropské unii neexistuje trest smrti. Věci se mohou změnit a my musíme usilovat o změnu. Proto musíme říci jasně jednu věc. Nikdy se nebát otevřít otázku zrušení trestu smrti v rámci naší externí politiky. Musí to být pilíř naší společné evropské zahraniční politiky. Před deseti lety 59 zemí plně zrušilo trest smrti. Nyní 101 zemí před 10 lety 41 zemí eh, provádělo potvory. V roce 2014 to už bylo jenom 22. Ale eh, je to mnohem méně, ale stále je to příliš mnoho. Mnoho zemí ukončilo uh, trest smrti uh, a pro určité zločiny a některé další omezili její používání. Některé, v dalších zemích je v praxi se, se v praxi nepoužívá. Přesto v roce 2015 bylo popraveno tisíce lidí nebo odsouzeno k smrti a tisíce lidí očekává výkon trestu celosvětově. Od roku 2013 v letech 2013 a 2014 tento počet zůstává stále eh, příliš vysoký. Zrušení trestu smrti na celém světě vyžaduje, abychom tomu věnovali veškeré naše, úzil, naše úsilí a odhodlání. Používání trestu smrti za drogové trestné činy je velice problematický, krutý aspekt e, používání trestu smrti. Mm, mezinárodní právo lidských práv je jasné drogové trestné činy, trestné činy související s drogami nejsou nejzávažnějšími zločiny, za které je možné uložit trest smrti. Bohužel mnoho zemí stále zachovává eh, trest smrti za tento typ zločinů jako eh, povinný druh trestu. 75 z 660 eh, poprav souvisí s drogami. To samé se děje v Saudské Arábii a dalších zemích. Ale toto není jediné, jediný znepokojivý trend. Trest smrti se stále eh, ukládá za eh, trestné činy, které nejsou v kategorii nejzávažnějších trestných činů, jako ekonomické trestné činy, eh, nevěru nebo sexuální vztahy mezi dospělými i přes explicitní eh, mm, ustanovení mezinárodního práva některé státy odsuzují a popravují nezletilé a mentálně postižené osoby. Také nemůžeme ignorovat fakt, že mnoho trestů smrti jsou výsledkem eh, nespravedlivých eh, soudních řízení často e, nejsou využity všechny právní prostředky k udělení milosti a podobně. Některé země e, provádějí e, trest smrti krutým způsobem, jako veřejné oběžení nebo neuvědomí rodinu odsouzence před popravou a podobně. Pane předsedo, nepochybujme o tom, že Evropská unie je hlavním aktérem ve snaze o zrušení trestu smrti je to součástí jasných doporučení EU v této věci. Boj proti trestu smrti je eh, hlavní prioritou nového akčního plánu pro lidská práva a demokracii, která byla, které byly přijaty v červenci. V roce 2015 Evropská unie využila všechny diplomatické nástroje, aby propagovala uh, zrušení trestu smrti celosvětově. Uh, odsuzujeme pokračování používání trestu smrti v částech světa, které jsou našimi sousedy, jako Irán, Irák, Saudská Arabie, Indonésie, Bělorusko, Egypt, Japonsko, Singapur, Čína, Větnam a USA, Spojené státy americké, kde e, byly předmětem zájmu. Více než 30 e, dalších prohlášení bylo vydáno mm, v dalších zemích na základě minimálních standardů a e, doporučení OSN pro trest smrti. Byli jsme nejsilnějšími obhájci zrušení trestu smrti na celém světě. Přesto někteří z vás e, stále věří, že EU e, to neříká dostatečně jasně. Abych byl upřímný, odsouzení je důležité, ale často nestačí není alternativa, než jednat s těmi, kdo nezdílí naše názory a hodnoty. To je nejefektivnější příspěvek, který můžeme přinést eh, věci zrušení trestu smrti. A proto zintenzivňujeme dialog s nej, eh, s těmi zeměmi, které eh, chtějí eh, trest smrti zachovat na všech úrovních. Zvyšujeme úsilí především zemí, kde dochází k nárůstu počtu poprav nebo obnovení trestu smrti. Často po desetiletém, desetiletích monatoria. Strategie pro jedné země identifikovaly zrušení trest smrti i jako hlavní prioritu ve všech zemích, které se tomu brání. Naše Náš politický dialog o lidských právech je stále eh, mm, hlavním bodem agendy, i když se setkáváme se státy, jako jsou Spojené státy a Japonsko, které mají jinak podobné názory. Chci eh, říci, že otázka trestu smrti se otevírá se všemi partnery mimo veškeré strategické úvahy. Jednáme s protěžky v Pakistánu, Iránu, Saudské Arabii a jinde a jasně říkáme, že trest smrti není eh, lék na terorismus, zločinnost nebo otázka spravedlnosti pro rodiny obětí. A eh, proto stále se řídíme heslem Challenge and Engage. Eh, my také využíváme regionální konexe, například v afrických zemích. Tam je největší počet zemí, které praxi eh, mm, mm, usilují o zrušení trestu smrti a mohli se stát v budoucnu dalším kontinentem bez trestu smrti. Proto jsme eh, podpořili kroky Africké unie eh, přijetím dalšího protokolu Africké charty o lidských právech a zrušení trestu smrti. V současnosti plánujeme regionální kampaň na, v Ázii, abychom oživili veřejnou debatu o otázce práva na život a lidskou důstojnost. Na ještě větší scéně EU intenzivně pracuje s generálním schromážděním OSN na rezoluci o moratoriu na popravy. Díky lobby, lobování a podpoře EU bylo toto moratorium přijato v prosinci 2014 s bezprecedentním počtem 117 hlasů pro a rekordním počtem 95 spolusponzorů. Ehm EU je takovým majákem pro abolicionisty na celém světě. Musíme ale budovat partnerství na celém světě, abychom byli úspěšní. A náš úspěch s tím moratoriem nám říká, že v tomto boji nejsme sami. Pane předsedo, chci využít této příležitosti a vyjádřit svoji vděčnost e, za e, neustále a entuziastické úsilí Evropského parlamentu v této věci. To se odráží v celé řadě rezolucí, rozprav i misí do třetích zemí, kdy poslanci eh, se nebojí otevírat otázku poprav i s těmi nejobtížnějšími partnery. Můžeme se spoléhat na globální síť partnerů. Propagace lidské důstojnosti, ale globálního moratoria trestu smrti je jádrem naší zahraniční politiky. Je to eh, základem našich eh, hodnot v Evropě a i nadále budeme spolupracovat s našimi partnery v této věci pro svět, kde žádný stát nemůže disponovat životy svých občanů. Děkuji. Děkuji bardzo, paní ministře. Chciałem... Děkuji vám, pane ministře. Chtěl bych e, poděkovat e, také e, těm za vaše pochopení, že není možné používat proceduru s modrou kartu vůči prohlášení rady či komise. A nyní bych eh, prosil, aby si slovo vzali představitelé politických skupin. A jako první bude pan Ataktusen za eh, skupinu Evropských lidových stran. Pane předsedo, podle Amnesty International se eh, většina poprav v současné době odehrává v Číně a potom v dalších dvou diktaturách, to je z Iránu a v Saudské Arábii. V Saudské Arábii se o popravách hovoří jako o formě veřejné zábavy, podobně jako fotbal. Toto jsou, jsou popravy jako eh, popravy eh, sekerou eh, a k ukřižování, což je mimořádné barbarství. My ovšem nemůžeme eh, tuto diskusi o eh, trestu smrti zúžit na to, jakým způsobem se to provádí nebo ne. My se musíme eh, také zabývat tím aspektem lidské důstojnosti. Eh, lidé, eh, pokud jim hrozí eh, trest smrti, tak těm by měla být možnost projevit lítost a možnost odčinit to, co spáchali. A spáchat ten čin, ale ne, ne tedy trestat smrti. Tedy. My máme mm, Mezinárodní den boje proti trestu smrti a to je příležitost, jak toto zdůraznit. Jsou to, hovoříme o hodnotách. Děkuji nyní jménem eh, socialistů a demokratů pan poslanec Panceri. Děkuji vám, pane předsedo trest smrti eh, patří tedy k tomu nejkrutějšímu a nejnedůstojnějšímu způsobu trestání. Je to také projev násilí, eh, který nemá co dělat eh, v moderním justičním systému. Některé země používají trest smrti pod záminkou, že jde o odstrašení odstrašení zločinců, zejména v oblasti drogové kriminality. Mnohde je tento přístup podporován veřejným míněním. Mnozí se domnívají, že zrušení trestu smrti by mohlo vést k nárůstu kriminality. Nicméně eh, provedena studie, eh, která sledovala období, období eh, od zrušení trestu smrti do současnosti a ukázalo se, že v tomto období došlo, o pokles, došlo k poklesu kriminality o 40 Trest smrti dá se říci, že podporuje jakýsi takový ten cyklus, eh, cyklus násilí. Eh, tam, eh, kde tam, kde je trest smrti, tam se postupuje brutálněji. Například jsou častější také třeba vraždy svědků trestných činů. Jde o něco, co není v souladu s mezinárodním právem. Máme několik zemí, Indonésie, Čína, Malajzie a Singapur, Eh, kde se eh, trest smrti používá v případě eh, drogové kriminality a hm, není zde žádný důkaz toho, že by šlo o trest účinný. Je skutečně třeba, aby se přesvědčovaly příslušné orgány v těchto zemích, že trest smrti by měl být opuštěn. De facto eh, tam, kde je eh, trest smrti v platnosti a podporován veřejností, eh, ukazuje se, že tato podpora postupně klesá. Takovým příkladem jsou Spojené státy. Obětování lidského života je často vnímáno také jako levnější alternativa k dlouhodobému vězení, eh, případně eh, argument pro snižování eh, počtu vězněných lidí, což je nákladné. My jako socialisté a demokraté říkáme rozhodné ne k trestu smrti a domníváme se, že Evropská unie eh, musí se silně zastávat zrušení tohoto trestu. Děkuji vám, pane Pancery, za skupinu ECR. Pan eh, Demesmaker na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, kolegové. Každá, každá poprava je eh, de facto porážkou humanismu, porážkou eh, lidského rodu. Je to také selhání eh, vůči naší schopnosti postarat se o spravedlnost. Je dobře, že počet poprav ve světě klesá a mnohé země trest smrti zcela zrušily. Nicméně k úplnému zastavení poprav a trestů smrti na celém světě vede ještě Eh, velmi dlouhá cesta. Eh, často se data eh, utajují, ale třeba víme, že v první polovině tohoto roku jenom v Iránu bylo popraveno více než 600 lidí, například také za manželskou nevěru a podobně. Já eh, bych chtěl vyzvat eh, Spojené národy, aby eh, nadále vyzývali ke zrušení tohoto trestu smrti. A také Evropská unie by měla vyvinout větší úsilí na straně a na půdě OSN a jinde. Paní Patrice Bastarekia na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Trest smrti je specifickým znamením barbarství, řekl Viktor Hugo. Evropská unie se definuje na základě svých hodnot a demokratických zásad. Musíme být klíčovým aktérem v boji pro, za zrušení trest smrti. V předvečer Světového dne za zrušení trestu smrti musíme ukazovat naše země jako příklad. Ta země, které v roce 2014 ještě odsoudily k trestu smrti 2500 osob. E, ani nemůžeme připustit, aby se v některých evropských státech začalo znovu diskutovat o zavedení trestu smrti. Úloh, který jsme si stanovili, je monumentální a nemůžeme ho učinit sami. Potřebujeme Spojené státy, které by nás měly doprovázet v tomto úsilím a trestu smrti ve všech jeho státech. Čína, Irán a Saudská Arábie Eh, jsou na předních příčkách ve výkonech trestu smrti. Ali Muhammad Al-Nimr, který byl zadržen eh, v 17 letech, protože žádal demokracii pro svou zemi, byl odsouzen ke stětí hlavy. Ale ráda bych hovořila také o Iránu. Tento rok eh, umírněná vláda Ruhányho odsoudila 700 osob, to znamená, co smrti, to znamená tři popravy denně. Ale nemůžeme se na to zeptat Ateny Daemiové a Ateny Farghadaniové, eh, protože oni kritizovali na sociálních sítích eh, tuto politiku a odstli se ve vězení. Ale už i kvůli ním musíme pokračovat v našem boji, musíme skoncovat s tímto barbarstvím a trest smrti je nejhorším barbarstvím. Nesmíme zklamat ty dívky, které jsou ve vězení. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. A nyní za skupinu GOE NGL má slovo paní Marie-Christine Věrša na dva a půl minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Žádný akt není barbarštější než trest smrti, ať už je vykonávat za jakýchkoliv podmínek a okolností. Počet zemí, které zrušují trest smrti, se zvyšuje, jistě. Eh, Spojené státy americké stále ještě v některých svých zemích tresty smrti vykonávají. Země například, které vyslovily moratorium k trestu smrti zase ho zavádějí, jako Indonésie třeba. Některé zase znovu diskutují o znovu zavedení trestu smrti. Pak tady máme také země, eh, eh, které zvyšují počet poprav prováděných denně jako Saudská Arábie. A když se podíváme, eh, Nemůže boj proti terorismu se stát odůvodňováním zvětšujícího se počtu poprav. Není možné, aby k tomu docházelo tak jako v Tunisku, kde bylo moratorium od roku 2011. Země nemohou učinit krok zpět, ale přece jenom se tomu děje, když se podíváme na maďarského premiéra Orbána je třeba, abychom podporovali vzdělávací programy, abychom bděli nad tím, aby evropské programy nikdy, nikdy nefinancovaly přímo či nepřímo tyto barkarské praktiky. Více než dříve musíme zůstat bdělí. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně. A nyní za skupinu zelených má slovo paní Barbara Lochbíler na minutu a půl, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Trest smrti není přiměřeným eh, no, reakcí na kriminalitu stát tím eh, nedává spravedlnost, ale slouží odplatě a násilí. Je proto nezbytností, abychom se v celém světě zasazovali o zrušení trestu smrti. 101 zemí odstranilo, zrušilo trest smrti a 33 států ji odstranilo v praxi, nikoliv ještě v zákonech. Bohužel v některých zemích se znamenáváme drastický mm, eh, nárůst při výkonu trestech smrti v roce 2014. Některé země znovu obnovily trest smrti po předchozí moratorium. Trest smrti podle mezinárodního práva může být udělen u nejtěžších zločinů, ale ve 33 státech světa se trest smrti vyslovuje za drogové delikty, například v Číně, Iránu a Saudské Arábii. Evropská unie i zde se zasazuje o odstranění trestu smrti, zrušení trestu smrti, ale zároveň Evropská unie a členské státy Evropské unie se účastní financování evropských programů pro potírání drogových závislostí je třeba přeskoumat tyto programy v Pákistánu a Iránu, protože se lze obávat, že tady máme přímou souvislost s aplikováním trestu smrti. Evropská unie se musí postarat o to, aby naše standardy byly zabudovány do všech našich protidrogových programech a aby informace byly dostupné. Protože odstranění trestu smrti za drogové kriminální činy by měly být dalším krokem v našem boji. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně. Lochbílerová, akceptujete modrou kartu? To continue with the debate. Thank you. Uh, thank you. Děkuji. Budeme pokračovat v diskusi jménem FDD a not Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem fanouškem trestu smrti, i když jsem zastáncem demokracie. Slyšeli jsme názor tedy e, proti trestu smrti mnohokrát v tomto parlamentu. Já to obecně sdílím, ale pokud bych se zeptal svých voličů, co si myslí, pak by ty názory byly velice rozdělené. E, zda někdo, kdo Eh, krutě a záměrně eh, někoho připraví o život, by měl čelit trestu smrti. Dovolte, abych pokud mám odsoudit saudsko-arabský systém spravedlnosti, tak toho odsoudím. Ne kvůli trestu smrti eh, samotném, protože to je rozhodnutí eh, suverénní vlády, ale eh, vzhledem k podmínkám, za jakých se uděluje. Nepodporuji tedy trest smrti, ale také se domnívám, že je chybou to z toho dělat politikum a vnucovat jeden názor ostatním a říkat, že věříme, že to je jediný platný názor. Děkuji. Akceptujete modrou eh, kartu pana Etheridge, mm, vašeho kolegy? Prosím, máte slovo. Děkuji. My se obvykle ve většině věcí shodneme, ale tady nesouhlasím. Eh, zajímalo by mě, zda eh, kolega se mnou souhlasí v tom, že některé rozhodnutí může rozhodnout pouze Bůh. Eh, nesouhlasí se mnou v tom, že demokracie je nejdůležitějším faktorem v každé zemi. A pokud se národ rozhodne demokraticky v referendu, že chce obnovit trest smrti, pak by se to mělo respektovat. Každý demokrat by to měl respektovat. Já věřím v princip demokracie. Ano, pokud eh, národ nebo občané některé země si přejí eh, to zavést, tak to musím akceptovat. Současně, pokud by převládl můj názor, že bychom neměli mít trest smrti, tak kolegové by měli akceptovat můj názor. O tom je demokracie. Ale já se nedomnívám, že můžeme důvěřovat státu, že bude mít vždy pravdu a že by měl mít moc nad smrtí a životem, což je rozhodnutí, které nelze vrátit zpět. Děkuji. Mm. Děkuji, pane předsedo. Zrušení trestu smrti je základní podmínkou ochrany lidské důstojnosti, což je podmínkou ochrany lidských práv. Pokud mluvíme o zrušení trestu smrti, neříkáme, že zločiny mají zůstat nepotrestány. Aniž bychom zacházeli do diskuse o přiměřeném trestu, eh, tak je tady ještě jedna základnější, zásadnější otázka. Nemůžeme eh, tolerovat eh, uvalení trestu, který je sám o sobě porušením lidských práv, protože to jde proti lidské důslednosti. Pokud Eh, si uvědomíme, že zranitelné osoby jako nezletilí jsou stále eh, předmětem trestu smrti a eh, vykoná, tento trest se vykonává v systémech, které nesplňují standardy spravedlivého soudního procesu. Pak musí EU projevit větší odhodlání prosazovat jeho zrušení na celém světě. Je dobré, že členské státy zvyšují povědomí o trestu smrti v den, který je věnován tomuto trestu. Je um, třeba se k tomu více přihlásit, podporovat veřejnou debatu, posilovat opozici veřejnosti pomocí informačních kampaní a e, podporovat strategie náhrady trestu smrti, mm, e, zajistit e, spravedlivé soudní systémy a soudní procesy. Děkuji. Děkuji. Akceptujete modrou kartu pana Kolmike? Ne, chci, aby debata pokračovala. Thank you. Um, uh, well, acum uh, domn uh, deputat Andy Cristea. Un si, si Pan Cristea nyní na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Zrušení trestu smrti ve všech zemích světa patří k hlavním cílům evropské politiky v oblasti lidských práv. Trest smrti eh, samozřejmě není slučitelný s lidskou důstojností. Ukazuje se také, že eh, trest smrti eh, neodvrací lidi od násilí. Evropská unie je tím největším dárcem prostředků nevládním organizacím, eh, které se zastávají a bojují za zrušení trestu smrti. My eh, jsme jako první v Evropské unii přišli eh, s tím, že nelidské zacházení, včetně trestu smrti, má být zrušeno. Evropská unie má povinnost pospůsobovat konstruktivní dialog v této oblasti a také zvyšovat povědomí prostřednictvím informačních kampaní. A také bychom měli eh, se snažit, aby ostatní země zavedly alespoň dočasné moratorium jako přestupení úplného zrušení. Děkuji nyní paní Cecilia Wikström na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, není eh, nic tak konečného jako smrt. Nic není tak nezmenitelné. A máme sice soudy, ale všude dochází k soudním přehmatům. Stává se a stalo se v zemích, že eh, člověk, který Eh, byl eh, kteří eh, stává se mnohým, že se až po létech dozví, že byli vlastně odsouzeni nesprávně a justičním omylem. Stát musí chránit lidský život a trest smrti to je projev brutality. Není to nic civilizovaného, není to legitimní, není to humánní. Proto tedy eh, apelujeme na radu i na nepřítomnou komisi, aby si toto vzali jako prioritu, tedy zrušení trestu smrti všude tam, kde dosud je povolen. Děkuji, pan Pablo Iglesias. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, jak víte, zítra na tomto plenu pohovoří španělský král eh, který jehož, fami, jehož rodina se velice přátelí s rodinou v Saudské Arabie, což je země, která patří mezi šampiony ve výkonech trestu smrti. Možná, že by nebylo špatné, kdyby náš parlament španělskému králi tyto obavy vyjádřil a požádali jsme eh, španělského krále, aby využil svého vlivu na Saudskou Arábii a požádal tamní královskou rodinu, aby skoncovala s výkonem trestu smrti. Ale zdá se, že tady jiní kolegové se baví, takže asi nezajímá, co tady říkám my kteří jsme proti trestu smrti, máme pocit, že přece jenom Evropská unie má hodně obchodních partnerů, které aplikují trest smrti, ale my je nežádeme, aby ho zrušili. Myslím si, že Evropská unie, takový důležitý aktér, by si mohl dovolit mít méně oslav a méně vzpomínkových akcí, ale více naléhání na své obchodní partnery, aby eh, zrušili trest smrti. Děkuji vám mnohokrát, pane poslanče. A nyní pan Jean Lambert na minutu, prosím. E pane předsedo. Eh, já podobně jako eh, další jsem také eh, pro zrušení trestu smrti. Já si myslím, že naše intervence v oblasti lidských práv mohou být efektivní, pokud se stanou součástí našeho například obchodního vyjednávání GSP plus a nebo různá pomoc při prosazování práva. Nicméně přístup mnohých zemí je nedostatečný a e, v některých zemích e, e, je to otázka otázka politického nástroje. Například v Pákistánu bylo dočasné moratorium zrušeno a Musharrafův režim Eh, znovu eh, zavedl eh, trest smrti. A toto hrozí také Abdulu Bazídovi. A já myslím, že tady můžeme v rámci GSP Plus leco spodniknout. Děkuji vám, paní Korao, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je jasné, že trest smrti je nejhorším porušením lidských práv. Jak eh, řekla místo předsedkyně výboru lidská práva na začátku rozpravy. My v Evropě věříme, že trest smrti je něco, co eh, je ze středověku, co již neexistuje. Současně však Ehm, uzavíráme úzké obchodní vztahy se státy, kde se trest smrti široce používá. Především jeden stát, který ehm, mnozí používají, považují za našeho nejbližšího přítele. To jsou samozřejmě Spojené státy americké země, se kterou máme úzké obchodní vztahy. Měli bychom si všichni uvědomit, že Spojené státy stále mají trest smrti Mnoho lidí se domnívá, že to je, že je to absurdní. Nezapomeňme na to, že se nám nepodařilo donutit našeho nejlepšího přítele, největšího spojence zrušit trest smrti. Na tom bychom, na tím bychom se měli zamyslet. Eh, eh, gratuluji k vaší misi v Kyrgyzstánu. Akceptujete modrou kartu pana Kormika?

Agora deputado eh, Ana. Nyní paní poslankyně Ana Gomes. Na minutu, prosím. Eh, také já eh, podtrhuji přesně to, co tady bylo napsáno v této rezoluci Eh, my skutečně chceme eh, bojovat globálně proti tretu, restu smrti, eh, zejména v takových zemích, jako je Čína nebo Saudská Arábie, které jsou na špici v počtech poprav. Mnozí to zdůvodňují, zdůvodňují například bojem proti drogovému zločinu, ale také musíme počítat s tím, že e, skutečnost, za skutečností jsou často politické motivy, například v Číně nebo v Pakistánu nebo v Rohníkové Geneje. Byli jsme svědky toho, že se tresty smrti v některých třetích zemích e, uplatňují e, vůči drogovým deliktům a tady je třeba zajistit, aby se bojovalo proti obchodu s drogám jiným způsobem. Trest smrti je třeba zrušit eh, z důvodu zásadních, ale eh, také je třeba, aby Evropská unie eh, byla ostražitá aby se nezneužívalo eh, tohoto eh, typu trestu eh, třeba také u zkoušení nových medicamentů. Děkuji. Děkuji pan Hadži Georgiou. Děkuji vám, pane předsedo. Před několika málo dny bylo v Saudské Arábii oznámeno, že setnou hlavu eh, jednomu mladému muži a poté eh, ho okřičují. Eh, to je nejenom kruté, to je také urážka vůči nám všem. Evropská unie bohužel nadále pouze hovoří, hovoří a nic se neděje. Také v Iránu dochází k popravám, lidé bývají věšeni veřejně na, na Eh, jeřábech. Když tam byla paní Mogherini, ta neřekla o eh, trestu smrti vůbec nic, ani jediné slůvko a pouze se zabývala ekonomickými otázkami. Čili my prostě chceme, aby eh, vedoucí osobnosti eh, Evropské unie hovořili o trestu smrti tam, kde je to vhodné. To se týká také předsedy parlamentu eh, Martina Šulce. A poslední věc. Spojené státy uplatňují trest smrti. Ovšem snížilo to tam kriminalitu? Ano, děkuji. Paní poslankyně Dot na jednu minutu, prosím. Děkuji. Podobně, jak řeklo mnoho dalších lidí, eh, v sobotu eh, mnoho lidí po celém světě povstalo proti trestu smrti. Eh, ve. Velké Británii eh, letos poprvé podpora trestu smrti poklesla pod 50%, což mě velice těší. My všichni eh, musíme nadále odsuzovat eh, ty země, kde trest smrti je používán nejvíc, a to je zejména případ Iránu. Diplomatické vztahy s Iránem se momentálně zlepšují a normalizují, ale poněkud mě znepokojuje, že ze strany Evropské unie neslyšíme odsouzení nadužívání trestu smrti za premiéra a prezidenta Rouhaniho. My já eh, doufám, že eh, už eh, nebudeme nadále se zdržovat hlasování o režimech, o postupu či režimům, které používají trest smrti. Ano, děkuji vám. A nyní pan Matan. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Takřka jednohlasně zde přítomný parlament odsuzuje trest smrti. Trest smrti je nelidský, barbarský. A eh, Není odstrašující, když se podíváme na fenomén v USA, už na to upozornila řada mých kolegů. A přeci Počet zemí, které vraždí, které zabíjí, je ještě eh, velký. A eh, vzrůstá i volání po tomto trestu, jak se zvyšuje populismus. Eh, my všichni si ještě pamatujeme na pohled Dali Almíra, toho 21-letého saudského Araba, který byl zadržen, protože manifestoval za demokracii. Nechci tady popisovat tu hrůzu, je nepopsatelná ale rád bych podpořil naději Aliho a dalších mladých lidí, kteří se mobilizují v boji za spravedlivější společnost. A já bych rád řekl, protože tady máme zástupce rady na jejich adresu. Musíte bojovat za Aliho, za demokracii, za život, proti barbarství. Je rada ochotná eh, přinucovat své partnery při vyjednávání obchodních dohod, aby dodržovali tyto naše zásady. Děkuji vám. OK. Um, thank you. Děkuji. A Molnar, Egi Kerem. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az európai... Pane předsedo, Vážení kolegové, jeden z nejdůležitějších výdobytků Evropské unie je to, že již nemáme trest smrti. Nejenom v evropských členských zemích, ale v mnoha evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie. Je důležité, že Evropská unie je předvojem v boji proti trestu smrti. Jsou státy mimo Evropu, které stále provádějí trest smrti a my je chceme přesvědčit, aby s tím přestali. V minulosti však se objevila výzva v rámci Evropské unie. Viktor Orbán, premiér eh, Maďarska, si přeje znovu zavedení trestu smrti. Chce o tom uvažovat. To není akceptovatelné. To je proti civilizaci Evropské společenství eh, se mm, proti tomu vystoupilo a to je důkaz toho, že tyto hodnoty v Evropské unii jsou mm, mm, stále důležité v Evropské unii a musíme eh, vystoupit proti členské zemi, která eh, se ubírá cestou k diktatuře. Question

na lidská práva. dámy a pánové děkuji za pozornost. Eh, eh, Claudia eh, vám, pane předsedo. Dámy a pánové, mě velice trápí eh, skutečnost, eh, že eh, oproti běžnému trendu stále více zemí používá trest smrti jako přiměřený trest pro drogové delikty. Já proto podporuji to, aby se v našich zahraničních vztazích více objevovalo téma zrušení trestu smrti. A e, to se týká také případných rušení dočasných moratorií. Trest smrti e, je krutý a e, stojí proti základnímu právu, právu na život. My se musíme držet svých silných pozic proti trestu smrti a musíme usilovat o univerzální a globální moratorium s cílem úplného zrušení tohoto trestu smrti, což musí být cílem eh, naší globální politiky v oblasti lidských práv. Pane předsedo, všechny členské země Evropské unie již eh, zrušili trest smrti, neboť to bylo de facto předpokladem pro vstup do Evropské unie. Nicméně trest smrti nadále eh, se používá v Číně, ve Spojených státech a v mnohých muslimských zemích, jako je Irán a Saudská Arábie. Právo na život nemůže být upíráno nikomu a to žádným způsobem. A jestliže eh, Jestliže je někdo trestán za eh, své zločiny, má to být tedy způsobem, který ho odradí od eh, jejich opakování, ale ne, že ho definitivně potrestá. Toto je prostě proti lidské důslednosti a proti lidským právům. Eh, my bychom měli mít také mimořádné tresty, které budou opravdu odstrašující, ale myslím si, že trest smrti zachází prostě příliš daleko a jsem pro jeho globální zrušení. Děkuji. Pan Kostas Chrysogonos. Trest smrti to je de facto urážka eh, hodnoty lidského života. A de facto je to trest jakýsi exemplární, eh, který eh, je stejný jako zločin, který je tímto strestán. Eh, je to samozřejmě také proti lidským právům a eh, proto je správné eh, ho zrušit v souladu s dohodou OSN. Evropská unie spočívá na hodnotách ochrany lidské důstojnosti, lidských práv a pokouší se tyto hodnoty eh, prosazovat podle eh, zakládající charty článku 2 a 3. Evropská unie by měla být aktivnější eh, v prosazování zrušení trestu smrti v těch zemích, s nimiž udržuje obchodní nebo politické vztahy a měli bychom dělat všechno, co můžeme, abychom zastavili toto barbarství. Děkuji. Pan poslanec Igor Soltež. Děkuji vám, pane předsedo. Zde se jedná o téma, kde musíme být velmi ostražití. Výkon trestu smrti je anticivilizačním činem a Evropská unie si vytvořila pověst eh, konzistentního postoje proti trestu smrti a e, to bychom měli také uplatňovat ve vztazích k dalším zemím. Do určité míry tedy e, ano, samozřejmě musíme toto odsuzovat. E, my v Evropském parlamentu můžeme také vyvíjet politický tlak na státy, kde se dosud eh, trest smrti uplatňuje. Můžeme k tomu využívat obchodních dohod. Zde můžeme vyzývat příslušné zemi a argumentovat eh, eh, s těmi, kteří chtějí s námi podepisovat tyto vztahy. Děkuji, pan Button. Děkuji vám, pane předsedo ta ústní otázka eh, žádala eh, radu, aby využila svou moc a vyvíjela tlak na ty země, eh, které dosud uplatňují tento trest smrti. Já bych si přál, aby rada řekla, že do toho nemá co mluvit. Prostě každá země má právo si dle vlastního uvážení tyto Eh, tresty uplatňovat. Eh, třeba eh, nechápu, proč vyhlášení britští kriminálníci, jež jména zde zazněla, by neměli za své hnusné zločiny zaplatit životem. Já doufám, že ty civilizované země, které ovšem mají a uplatňují trest smrti, řeknou jednoho dne EU, ať si hledí svého. A... Děkuji. Pan Andrej Gřib. Pan poslanec Gřib, eh, dříve než si pan poslanec vezme hlas, eh, všichni ti, kteří jsou přihlášeni do Catch the Eye, eh, mm, tak ti mohou, tyto přihlášky mohou být přijaty do debaty, než debata skončí. Ti, kteří se hlasí nyní, tedy nemohou být uh, už uh, nebo jim dát slovo. Pan Hřib. Děkuji, pane předsedo. Každoročně se opakuje tato debata. Proč? Protože si myslíme, že každý člověk má právo na život. Jde o základní lidské právo, eh, které vyplývá z lidské důstojnosti, z přirozeného práva. Evropská civilizace si prošla obdobím, kdy tato, tento trest byl používán, i když v některých zemích pořád to, tento trest přetrvává. Eh, my jsme před 25 lety u nás v Polsku eh, zavedli moratorium a poté jsme zcela zrušili trest smrti. Otázka je, zda máme nástroje na to, abychom eh, dosáhli globálního zrušení tohoto trestu smrti. Je to samozřejmě proces a ten proces není nikdy jednoduchý. Eh, jsou zde různé argumenty, terorismus, tradice nebo odstrašující účinek. Eh, zdá se ovšem také, že i slova mají svou moc. Mnoho našich přijatých rezolucí rozhodli o tom, eh, že byl zachráněn život mnohým lidem, kteří, kterým hrozila poprava například z důvodu politických. A i toto je element naší politiky, eh, která se provozuje mimo jiné v Evropském parlamentu. Děkuji vám, eh, paní Katarina Kiniči. Grazie, grazie presidente. L'abolizione della pena di morte è una delle... Děkuji Pane předsedo, zrušení trestu smrti je jeden eh, z hlavních úspěchů Evropské unie, ale i dnes eh, se to popravami minulý rok v 20 zemích je to mise, ve které musíme mm, nadále pokračovat. Respektování důstojnosti a života jsou univerzální hodnoty, které musíme bránit všemi mírovými legitimními prostředky, které máme k dispozici. Musíme tlačit na vlády eh, stejně intenzivně, ať eh, vládnou kdekoliv a využívat ty nejefektivnější prostředky pro zajištění změn legislativy mezidobí ehm, ještě neprovedené popravy by měly být pozastaveny a měli bychom zabránit dalším rozsudkům trestu smrti. To je, musíme postupovat konsistentně. Trest smrti by neměl být považován za kulturní imperialismus. Trest smrti není spravedlnost a nelze ho tolerovat. Děkuji. Pan Kalkarski. Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Lidský život je nejvyšší hodnotou. A já se domnívám, že je třeba vzít úvahu to, že eh, trest smrti Eh, k němu se tedy sahá eh, v různých kontextech, ale ve všech případech jsme proti. Jak již tady bylo řečeno, v případě eh, například vraždy a nejtěžších zločinů mezinárodní právo toto de facto připouští, tedy trest smrti. Ale nicméně usilujeme o to, aby členské země od této právní úpravy, která pochází z antiky, upouštěly. A potom tady máme další eh, sexuální nebo eh, náboženské přestupky, případně obchod s drogami. Ovšem eh, takovéto používání trestu smrti, toto je, to jsou justiční vraždy. Toto je justiční zločin po druhé světové válce soudcové, prokurátoři a advokáti, eh, kteří rozhodovali o smrti lidí, stanuli za to před soudem. A já si myslím, že například to též by mělo postihnout ti, kteří předepisují trest smrti za cizoložství, náboženské a drogové delikty. Děkuji vám, pane poslanče. Paní Lina Piolen. Uh, Pane předsedo, já vítám diskusi o trestu smrti jako příležitost, uh, abychom uh, vzali na vědomí opozici evropských zemí vůči trestu smrti. A já bych si přála, abychom se zamýšleli nad Ibrahimem Belenem. To je irský teenager v egyptském vězení od eh, srpna 2013 a nyní čelí trestu smrti. Jeho zločin bylo eh, projev eh, svobody projevu a, poda- a byl to protest. Jeho odsouzení je porušením článku 2 dohody, obchodní dohody Euromed. Proto Mm, doufám, že Evropská rada se k trestu eh, smrti vyjádří. Kroky mluví hlasitěji než slova. Pouze minulý týden uh, Rusko postavilo proti návrhu OSN na zákaz trestu smrti. Nyní je na čase, aby EU a irská vláda uh, vyvinula tlak na Egypt v tomto případě Ibrahima Váli, který očekává trest smrti, výkon trestu smrti. Děkuji, pane předsedo. Druhý říjen byl Mezinárodní den proti trestu smrti. Je to také den hlubokého smutku, protože trest smrti stále žije. Tento příklad eh, zločinu proti lidskosti je věc, kterou organizace a eh, v Japonsku, spojen, naši spojenci v Japonsku, v USA, v Egyptě, v, Rusko, v Rusku odsuzují. Tam se tento eh, trest často používá a velice často se toto hrozné porušení lidské, lidských práv používá na zastrašení politických opo- oponentů. Nukleární dohoda s Iránem by neměla být žádným dalším žádnou další komerční příležitostí, ale mělo by e, sloužit k prosazování, k lepšímu prosazování lidských práv. Více než 700 lidí bylo popraveno v první polovině roku. Ani mm, ne, 1200 e, lidí, kteří byli, pop, nezmiňuji tedy 1200 lidí, kteří bylo popraveno v Číně. Měli bychom obchodní politiku využívat propagaci lidských práv, nikoli naopak. Měli bychom bojovat proti tomuto uh, uh, ostudnému uh, trestu. Lijepo. Evropa ima svoj stav o smrtnoj kazni i on je gotovo jednoglasan. Sretna sam što Evropa eh, se téměř eh, jednohlasně staví proti trestu smrti. Eh, domníváme se, že jde o velice zastaralou záležitost, která de facto nemá v dnešním světě už místo. Domníváme se, že kampaň proti trestu smrti by měla být propagována po celém světě, zejména v určitěm zemím, eh, s nimiž nás spojí eh, silné diplomatické, obchodní nebo vojenské vazby. Je třeba mít na mysli eh, kulturní rozdíly a je třeba podle toho vhodně volit prostředky, jak docílit našich cílů. Děkuji. Nyní za eh, Evropskou radu pan ministr Schmidt. Pane předsedo, já bych jistě nemohl lépe uzavřít, než kdybych řekl, že trest smrti nemá své místo v 21. století. Chci vám všem poděkovat za vaše úsilí a odhodlanou angažovanost v boji za zrušení testu smrti, protože tím vysíláte naprosto jasnou zprávou zprávu, která by měla být podchycena zeměmi, které ještě nejsou v 21. století, jak jste to řekli. Není tady snadné řešení. Jasné je, že při každé příležitosti je třeba eh, používat přesvědčování, je třeba hovořit, je třeba rovněž mobilizovat naši občanskou společnost, naše nevládní organizace, abychom mohli čelit těmto praktikám a působit proti ním. Také mezinárodní společenství může hrát velkou roli a zejména tady už myslím na to, co všechno už se dělalo v sídle a e, v lůně OSN e, protože mm, zatím stále ještě tisíce a tisíce lidí jsou popravováni, ale já si myslím, že tato diskuse ukázala, že Evropa alespoň v tomto tématu je věrná svým hodnotám a dává je na srozuměnou zemím, které je ještě nezdílejí. Ostatně zásadu eh, lidských práv zapisujeme do eh, nejrůznějších obchodních dohod, které uzavíráme s našimi partnery. Ovšem musíme být realisté. Teď není možné blokovat a nebo odmítat veškeré dohody se zeměmi, které praktikují trest smrti, protože to by nezměnilo tu situaci. E, toho se dosáhne spíše prostřednictvím dialogu a vysíláním naprosto jasných signálů, které toto změní a jsem si jist, že se to stane ještě v 21. století. Mr. Minister, Děkuji, pane ministře. Končím